Pan Eriksson byl zvolen eh, členem eh, švédské vlády. My mu blahopřejeme k tomuto jmenování a parlament eh, konstatuje, že od 25. května 2016 je jeho křeslo volné.